Znovu jsme tedy vyslovili důvěru Michelovi Barnierovi, aby pokračoval ve vyjednávání. Jednota a transparentnost budou eh, zase důležitými klíči stejně jako v minulosti, aby toto jednání bylo úspěšné. Komise a Evropská rada bude velmi zblízka sledovat tento proces den po dni. Samozřejmě jasné, že rovné podmínky, level playing field, to bude naše buzola, náš kompas, kterým se budeme řídit. Pochopitelně jsou zde také lhuty, které nás trošku omezují. Kdyby mělo být uděleno nějaké prodloužení, tak by to bylo do léta. Zatím to ještě není v plánu, ale už to teď musíme anticipovat, abychom co nejrychleji zaznamenali, zohlednili to hlasování jak britského parlamentu, tak i Evropského parlamentu, který se k odchodu bude také vyjadřovat a potom okamžitě zahájíme jednání, které bude vedeno v nejlepším evropském zájmu. A také chceme zachovat úzkou spolupráci, velmi úzkou spolupráci s Velkou Británií v různých oblastech eh, ekonomických, obchodních, ale také v otázkách obrany a bezpečnosti například. Měli jsme také příležitost zmínit se o konferenci o budoucnosti Evropy. Mnozí tady zmínili v té části, která připomínala desáté výročí Lisabonské smlouvy. To je věc, kterou Evropská rada bere velmi vážně. A cítíme velmi jasně tu vůli evropských občanů být více mobilizováni. Nejedná se o to, že jen každý každé čtyři roky nebo každých pět let se vysloví v evropských volbách a pak jsou jenom pasivními diváky. Ne, my cítíme tu mobilizaci ze strany občanské společnosti, ze strany národních parlamentů. Pane předsedo, dámy a pánové, my jako Evropská rada chceme být loajálním aktérem, aktérem dobré vůle. Chceme spolupracovat v tomto procesu s Evropským parlamentem, ale samozřejmě Chceme také říci, že pro Evropskou radu je jasné, a vy to jistě chápete, zachovat si svou kapacitu, svou schopnost jednat krátkodobě a střednědobě, také působit na té strategické úrovni. My víme, jaká je naše strategická vize a my chceme posílit svou schopnost posunout nás před v těch důležitých strategických otázkách. Také jsme změnili mezinárodní vztahy se zvláštním důrazem na situaci v Turecku. Nevedli jsme nějakou širokou debatu o Turecku, k tomu budeme mít příležitost příští rok, až budeme mít strategickou diskuzi o geopolitickém rozložení světa. Ale znovu jsme řekli, že jsme solidární s Řeckem a Kyprem s ohledem na ten nedávný vývoj, který znáte. A konečně pár slov k agendě 2020. Chtěl jsem také na Evropské radě předložit návrh metody práce, ale také návrh strategického plánu na příští rok, abychom identifikovali témata, o kterých budeme příští rok debatovat a které budou v souladu s prioritami Evropské rady. Klima, jak jste pochopili, bude centrálním tématem na politickém programu Evropské rady, především v rámci procesu realizace Evropského zeleného údělu. Digitální agenda bude také zásadním bodem. Na jaře budeme mít summit věnovaný hlavně této otázce, protože pár let po Talinu, když už je z velké míry implementováno to, o čem se hovořilo eh, v Talinu, tak eh, musíme zhodnotit takové věci, jako je umělá inteligence, rozvoj 5G a tak dále. My tam můžeme být také užitečným, pozitivním aktérem. Migrační otázky. Jistě, to bude téma, které se zase bude příští rok řešit eh, na Evropské radě a samozřejmě otázky bezpečnosti a obrany. I ty jsou zcela zásadní podle mě souhlasí s tím, nebo tedy souvisí s tím, že Evropská unie bude schopna hovořit silným a jednotným hlasem na světovém poli bude prosazovat naše hodnoty, bude pozitivním aktérem orientovaným do budoucnosti ve světě, kdy se svět mění, kdy naše tradiční opěrné body jsou otřeseny, tak je důležité, aby Evropská unie byla aktérem stability, prosperity, aby podporovala vícestrannost a solidaritu. To je také velmi důležitá věc. A také budeme mít příležitost strategicky připravit v Evropské radě různá mezinárodní setkání Příští rok bude mít, budeme mít různé samity, vrcholná setkání s různými státy a regiony tohoto světa, především s Afrikou. Afrika podle mého soudu je opravdu velká výzva pro budoucnost Evropy a doufám, že se podaří v příštích týdnech a měsících eh, dohodnout eh, strategická partnerství tak, abychom se dopracovali ke konkrétním výsledkům. Další důležitý summit příštího roku bude summit s Čínou. Hovořili jsme o klimatických změnách. To je jedno z hlavních témat, které bychom měli s touto důležitou zemí probrat. A také si myslím, že budeme mít příležitost spolupracovat s touto zemí musíme se pokusit být efektivní tak, abychom dosáhli maxima, abychom měli lepší výsledky, abychom mohli podpořit své společné zájmy. Dámy a pánové, na závěr vám řeknu toto. Zahajujeme nový institucionální cyklus. Já jsem přesvědčen, že tento nový institucionální cyklus je skvělou příležitostí pro budoucnost evropského projektu. Máme asi 60 let eh, od eh, římské smlouvy, od otců zakladatelů, od mobilizaci evropských eh, vizionářů François Mitterranda, Helmuta Kohla, kteří si vysnili volný pohyb, šengenský prostor, společnou měnu euro, kteří bojovali za to, aby prosadili prosperitu, vzájemné pochopení, stabilitu. Naše politická generace, kterou zastupujete vy v tomto parlamentu, která je účastná diskuzí v komisi a v Evropské radě, se teď setkává s budoucností Evropského parlamentu. Tři slova jsou pro mě zásadní, jako pro předsedu Evropské rady. Ambice, ambice pro evropské občany, ambice prosadit tuto optimistickou vizi do budoucna. Důvěra. Každý den pracovat na posilování důvěry mezi institucemi, důvěru uvnitř institucí, ale především důvěru mezi evropskými národy, mezi evropskými občany, důvěru v evropský projekt a potom zdravý rozum, pragmatismus, realismus zůstat stát oběma nohama na zemi, být co nejblíže očekáváním občanů, kteří mají velké sny a velké naděje. Vaše schromáždění je pulzujícím srdcem evropského projektu, protože vy, kteří jste přímo volenými zástupci, zde reprezentujete aspirace, sny, naděje a někdy i zlost evropských občanů a společně můžeme se hrát důležitou roli pro budoucnost evropského projektu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo Micheli. Paní předsedkyně von der Leyen, máte slovo. Pane předsedo, vážení poslanci, dovolte mi, abych začala gratulací panu předsedovi Charles Michelovi k tomu, jak předsedal své první radě. To byl opravdu úctyhodný start mandátu. Před týdnem jsme diskutovali v parlamentu o evropském zeleném dílu, Green Deal. O den později jsem stejný návrh předložila radě, Evropské radě a rada podpořila cíl, aby náš kontinent byl klimaticky neutrální do roku 2050. Vysvětlili jsme lídrům států jádro našeho návrhu. Jde o to, abychom transformovali strategii růstu našeho kontinentu. Příliš dlouho se globální růst opíral o predátorský princip Lidstvo si bralo zdroje z životního prostředí a naopak produkovalo odpad a znečištění. To se musí změnit a já jsem si jistá, že se to dá změnit. Evropský zelený díl by měl být modelem růstu, který naší planetě vrátí víc, než co si od ní bereme. Je to tak, že jsem přesvědčena, že budeme-li vůdci v ochraně životního prostředí a silný inovativní průmyslový základ jsou dvěma stranami stejné mince. Abychom podpořili tyto inovace, budeme samozřejmě potřebovat rozsáhlé investice do vzdělávání, investice do rozvoje dovedností ale tato investice do vzdělání a rozvoje dovedností vždycky patřily k jádru evropského sociálního tržního hospodářství. Jsem tedy přesvědčena, že tento princip, což je princip konkurenceschopné udržitelnosti, musí být principem budoucí sociální ekonomiky. Vážení poslanci, všechny členské státy mají, různé členské státy mají různé východisko, různé výchozí body a řeší různé problémy. Dám vám pár příkladů. Polsko, jak řekl pan předseda Michel, bude muset transformovat velké regiony s uhelným průmyslem, stejně jako východ Německa. Takže Polsko požádalo na radě o víc času, aby se mohlo lépe postarat o přechod. Spolupracujeme, těším se na spolupráci s členskými státy, již jsme o tom začali diskutovat, jak budeme podporovat lidi, firmy, regiony, které opravdu mají před sebou delší a složitější cestu. Jiné členské státy mají zase jiné problémy, třeba Portugalsko. Portugalsko je jedna ze zemí, na níž nejvíc dopadají dopady klimatických změn. Hurikány, záplavy, hrozné požáry v lesích. To si všechno vyžádalo vysokou daň. V tomto roce 60 lidí přišlo o život během těchto požárů. Portugalsko začalo svůj přechod k čisté ekonomice již v roce 2005 a investovalo ohromné prostředky. A poslední uhelný důl zavře již v roce 2023. Už teď má přebytek obnovitelných energií a spolu s nizozemskou vládou Portugalsko teď pracuje na tématu zelené energie z vody. Teď je otázka pro Portugalsko, jak transportovat energii z obnovitelných zdrojů přes Španělsko a Francii do dalších zemí, které takovou energii potřebují. Z portugalské perspektivy Evropský zelený díl se týká energetické infrastruktury, propojení a přizpůsobení se klimatickým změnám. Třetí příklad. Švédsko. Ve Švédsku ocelárny pracují na tom, aby mohli vyrábět ocel bezkarbonově. Zní to surrealisticky, ale opravdu se jedná o bezkarbonovou produkci ocely jsme si jistí, že toho mohou dosáhnout za pár let, ale potřebují mít jistotu, že nebudou konfrontováni s nespravedlivou konkurencí ze zahranicí. Chtějí, aby jejich eh, produkce ocele byla udržitelná a aby byla konkurenceschopná na globálním ocelářském trhu. A to je podstata této udržitelné konkurenceschopnosti. Je tomu tak, mnoho členských států během zasedání rady se ptali, jak to bude s tím mechanismem Carbon Border Mechanism. Na tom pracujeme. Je to jeden z našich úkolů, který má chránit životní prostředí a respektovat pravidla VTO. Vážení poslanci, pustili jsme se do práce na Evropském zeleném dílu před pěti měsíci, přesně tady v této místnosti. V budoucích dnech a měsících budeme pracovat dál na tomto plánu. Rada podporuje Evropský zelený díl. Vaše rezoluce tomu dává další impulzy. Úkol před námi je nezměrný, ale pokud chceme vyhrát, pokud chceme být společně tři instituce, tak pak dokážeme zvítězit v této bitvě, která je, bude velká, je to velký úkol a viděli jsme minulý týden, jak velká moc je za náma, když ty instituce, tři instituce spolupracují. Dámy a pánové, poslanci, naše evropské ambice potřebují adekvátní zdroj, aby mohly být uskutečňovány. A to je v srdci našich diskusí, co se týká příštího rozpočtu Evropské unie. Eh, v současné době vidíme, že současný návrh je ještě dalece vzdálen tomuto cíli. Komise plně podporuje předsedu Evropské komise Žána Michela v jeho úsilí, aby se dospěl k vyváženému konsensu, spravedlivému a zároveň stižádestivému. A dovolte, abych poděkovala také předsedu Evropského, předsedovi Evropského parlamentu panu Davidu Sasilovi za jeho velice silný hlas, který propůjčil parlamentu, aby bylo dosaženo přiměřeného rozpočtu. Nezbytné je, abychom zůstali koherentní v našich ambicích a v naší angažovanosti. Máme strategickou agendu rady a také politické směry komise. Ty, tato dva, tyto dva návrhy eh, jsou v souladu ale je třeba, abychom měli dostatečné zdroje pro uskutečnění toho, co si přejeme. Bude-li rozpočet příliš malý, bude třeba diskutovat o novém zdroji a sice o vlastních zdrojích pro Evropskou unii. A ETS už se navýšilo a možná, že i to by se mohlo stát zdrojem nových prostředků pro Evropskou unii. Dámy a pánové poslanci, na summitu eurozóny jsme hovořili o mezinárodní roli eura. Euro je podstatným nástrojem svrchovanosti Evropy ve světě, ale je třeba, abychom posílili naši roli. Máme to v rukou. My chceme společnou měnu. My máme užitek se společné měny, protože euro je silným výrazem spolupráce v našem společenství, ale musíme vytvořit také strukturní předpoklady pro společnou měnu. To znamená přibližovat se k sobě při stávajících reformách. Trh kapitálu Eh, musí být završen. A podniky, i malé a střední velké podniky, musí konečně mít na společném trhu přístup ke kapitálu a také mít užitek z vytváření hodnot, které se kumulují v přeshraničním styku. K tomu pod... vždyť máme společný trh a také je třeba završit Evropskou bankovní unii potřebujeme společné zajištění vkladů protože nemusíme čekat na příští krizi a potom pod tlakem se snažit dosáhnout takového usmíření a souladu mezi hospodářskou unii a mezi hospodářskou a měnovou unii. Máme tady také takzvaný BIC, což je rozpočtový nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost, kde došlo k velikému pokroku. Hlavní um, znaky a faktory už byly dohodnuty. Politické dosažení se projeví a uskuteční v příslušných právních předpisech. To zlepší konvergenci strukturálních reform, ale samozřejmě eh, je, ještě nám chybí eh, stabil, instrument stabilizace, nástroj stabilizace a na tom pracuje komise s takzvaným ŠUR, což je nástroj pro znovu pojištění dovedností a tento mechanismus stabilizaci má pomáhat při asymetrických vnějších šokech, to znamená chránit podniky před krizí a zároveň posílit další vzdělávání. A závěrem dovolíte-li, vážení poslanci, slovo k Brexitu. Jasným vítězstvím konzervativců Borise Johnsona Teď předpokládáme, že opravdu dohoda o odchodu Spojeného království bude ratifikována do konce ledna. Když to říkám, když se rozhlížím po této místnosti, dívám se na naše sednaté poslance, musím říct, je mi to líto, budete nám chybět. Děkuji vám za vaši odvahu, děkuji vám za to, že jste tu s námi. Nebudeme po- postrádat ty, kdo na nás pokřikují a hulákají. Díky bohu, bez vás budeme budovat své budoucí partnerství se Spojeným královstvím. Naše vztahy by měly být co nejužší ve prospěch obchodu, ve prospěch studentů a tolika Evropanů, kteří mají život částečně i za kanálem. Tento vztah jasně bude jiný, než je ten dnešní. Spojené království bude třetí zemí. Rada nás pověřila, abychom vedli celou další fázi jednání. Chci poděkovat Michelu Barnierovi, který požívá naší důvěru po dlouhá léta. Michele, děkuji. Harmonogram před námi je opravdu velká výzva vede až do prosince 2020, což je velice málo času. Pokud se nám nepodaří završit dohodu do konce roku 2020, zase se dostaneme do mezní situace. A to by samozřejmě poškodilo naše zájmy, ale mělo by to ještě větší dopad na Spojené království než na nás, protože Evropská unie nadále bude profitovat z jednotného trhu celní unie a 750 mezinárodních dohod, které jsme podepsali se svými partnery. Ale určitě to není v našem zájmu. Budeme organizovat jednání tak, abychom využili krátké lhůty maximálním způsobem a 1. února budeme připraveni navrhnout mandát na jednání. Opravdu Spojené království se stane třetí zemí, ale úplně na konci já doufám, Doufám kvůli lidu Evropy a britským občanům, že budeme mít opravdu unikátní typ partnerství. Toto není konec. Není konec něčeho. Je to počátek nových vztahů mezi sousedy. A já bych ráda, abychom byli si navzájem dobrými sousedy spolu s našimi přáteli ve Spojeném království. Ať je Evropa. Děkuji, paní předsedkyně von der Leyen. A nyní má slovo pan předseda Weber. Milý Charles Micheli, vážený pane předsedo rady, vítejte poprvé v Evropském parlamentu v naší nové funkci. My si vás velice vážíme jako přesvědčivého Evropana, který mm, tvoří mosty. Už jste to prokázal, když jste byl ministerským předsedou Belgie. Přejeme vám hodně štěstí. Budete potřebovat štěstí pro úlohy, které stojí před vámi i před námi. Evropská rád v minulých letech se stala institucí, která věci blokovala. A výsledek Evropského samitu minulý týden znamená velký úspěch, když se zavázal jednomyslně k tomu, že do roku 2050 dojde k uhlíkově neutrální Evropě, ale v mnoha oblastech nedošlo ke výsledkům. Například, když se jedná o to, také zaplatit náklady, že vystoupit, vystoupit prostě z některých energií, ale Evropská unie k tomu vůbec nevedla diskuzi na úrovni Evropské rady. Bylo to pouze představeno finským předsednictvím, ale nebylo, se o tom, nebylo vůbec o tom diskutováno. Občané, starostové a další aktéři potřebují rozhodnutí Evropské rady a proto nesete velkou odpovědnost, aby se vytvářela jasnost aby se mohly, mohla uskutečňovat opatření, aby návrh finského předsednictví byl pro nás, zatím pro nás v Evropském parlamentu provokací. E, to, co bylo předloženo, neodráží nezbytnou potřebu investic. A doufáme, že konečně se odkloníme od diskusí o procentech a konečně budeme diskutovat také o obsahu témat, o tématech. Musíme samozřejmě také už odstoupit od diskuse o hrubém národním prostředku, o bruto a netoziscích. Musíme se podívat, že některé země platí, některé získávají, ale nemůžeme eh, prostě vidět pouze tuto perspektivu ve způsobu evropského uvažování. Za druhé, vás žádám, abyste měli do budoucna odvahu k diskusím. V minulých pěti letech jsme měli otázky týkající se zásad právního státu, o kterých jsme diskutovali v Evropském parlamentu, v Polsku, v Maďarsku, v České republice. Vyšli lidé do ulic, mají obavu o budoucnost a tyto diskuse, které hýbají evropskou společností, vůbec nejsou diskutovány na úrovni Evropské rady. My jsme hovořili v Evropském parlamentu o Maltě. Byla zavražděna novinářka, protože dělala svou práci, protože odhalila odhalila korupci na státní úrovni a premiér musel odstoupit. To znamená, že zjevně tady dochází ke kontaktům mezi politikou a organizovaným zločinem. Byla zavražděna novinářka tyto otázky na Evropské radě se vůbec nediskutují, i když to jsou zásadní otázky evropského způsobu života. Proto vás žádám, mějte odvahu, diskutujte věci o Polsku, České republice, Maďarsku, eh, šéfové státu a vlád musí mít tu odvahu diskutovat mezi sebou o těchto otázkách. Milí kolegové, milé kolegyně, i my jako EPP vítáme, že konečně je jasno v otázce Brexitu. Boris Johnson dostal silný mandát a my v Evropském parlamentu můžeme dát naše požehnání. Já chci poděkovat Guy Verhofstadtovi za to, jak nás zastupoval jako vyjednavač parlamentu eh, protože naše cíle v této smlouvě byly splněny. A v dalších krocích, které nás čekají, je třeba vyjasnit, aby další partnerství a přátelství bylo založeno na tom, že budeme si navzájem vycházet vstříc, ale společně. Polovi, zhruba polovina Britů eh, uvažuje v evropském, e, evropským způsobem, ale ten, kdo je v Evropské unii, má jiné standardy než ten, který je mimo ní. A kdo chce mít přístup k trhu, musí dodržovat a přijímat zásady našeho trhu. To platí pro City of London, ale i pro zemědělské produkty. Je třeba respektovat naše normy a naše měřítka. Máme-li dospět k výsledkům eh, dohado, vyjednávání dohody, která nás čeká o spolupráci je třeba pracovat na partnerském základě a, při, a při tak modelu, eh, který bude dobrý pro obě strany. Eh, bohužel eh, na posledních, poslední závěry Evropské rady znamenají katastrofu pro balkánské státy, zejména pro Albány a Severní Makedonii. A proto má prozba, až příště přijdete do Evropského parlamentu po příštím evropském summitu. Doufejme, že z Evropské rady vzejde zelené světlo pro vyjednávání o přistoupení s těmito dvěma státy. Musíme napřímit ruku vůči balkánským státům. Děkuji vám mnohokrát. Grazie. Eh, Děkuji, paní předsedkyně Garcia Perez má slovo. No, gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Vážený Mišeli, jménem sociálně demokratické frakce vás vítám v tomto parlamentu a přejeme vám eh, velký úspěch a doufáme, že budete silný, když budeme společně čelit eh, výzvám. To právě potřebujeme, odvahu a sílu. Musíme dosáhnout závazku, které jsme na sebe vzali včetně těch, eh, které byly diskutovány na radě. Chceme mít ekologičtější, sociálnější a inkluzivnější Evropu a proto potřebujeme odpovídající finanční prostředky. A také potřebujeme pevný rozpočtový rámec, abychom mohli čelit možné hospodářské krizi a abychom zajistili bezpečnost našich občanů v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Vítáme, že Rada schválila cíl dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050 přes odpor některých členských států. Je třeba řešit tuto otázku, když diskutujeme o budoucnosti Evropy. Je třeba změnit to pravidlo jednomyslnosti, protože pouze tak budeme schopni čelit budoucím výzvám. I když jdou závěry rady správným směrem, víceletý finanční rámec byl právě tím příslovečným slonem v místnosti. Návrhy rady jsou zcela nepřijatelné. Naše frakce zabrání tomu, aby se tento návrh stal rozpočtovým rámcem, který potřebujeme pro příští období. Současný návrh rady je zcela nepřijatelný. Méně rozpočtu na soudržnost, na zemědělství, na propojení Evropy, na správu hranice. A to jsou jen některé z položek. Stejně tak návrh obsahuje nedostatečné financování pro politiku výzkumu a pro plnění klimatických cílů. A to je ještě závažnější. Závažnější ani vůbec nezmiňuji New Green Deal, záruku pro mladé a tak dále. Říkala jsem to už několikrát, opakuji to teď. Není možné udělat více z méně prostředky. Pokud nechceme nikoho ponechat stranou, tak rada musí vsadit na silný rozpočtový rámec Rozpočet Evropské unie bude hrát zásadní roli, ale musí se doplnit také vlastními zdroji navíc a většími investicemi na národní úrovni. Proto žádáme zlaté pravidlo, které by mělo být začleněno do paktu růstu a stability, aby udržitelné investice byly vyloučeny z fiskálních pravidel. Tím by se podnítily zelené investice a tvorba kvalitních pracovních míst do evropského semestru musí být začleněn sociální pilíř, ale nesmí to být jen symbolické. Sázíme na sociální podmíněnost, aby strukturální fondy byly navázány na plnění sociálního pilíře. Pane Mišeli, pokud chceme uspět v eh, našem mandátu, potřebujeme empatii a pedagogiku. Pouze když budeme empatičtí mezi členskými státy a pokud budeme pedagogicky působit na naše občany, tak pochopíme, jak je výhodné, že máme silnější unii. A pokud jde o Brexit, dovolíte, abych dnes využila svého příspěvku k tomu, abych vyslala jasný signál, abych vyjádřila uznání a vděk britským poslancům, kteří 46 let psali historii naší evropské demokracie. Hovořili jsme o desátém výročí Lisabonské smlouvy. Náš kolega Richard Corbett byl zpravodajem tohoto parlamentu k Lisabonské smlouvě. Zasloužíte si naši úctu, zasloužíte si naše uznání, zasloužíte si také naši osobní náklonost. A něco musíme velmi jasně říci. Je zde jedna věc, kterou vám nikdy nikdo nevezme. A to je hrdost, že jste byli součástí historie evropského projektu. Děkuji vám všem. Grazie. Děkuji. Pan předseda Čološ má slovo madame la présidente monsieur le président cher charles euh, tout d'abord bienvenue au parlement européen et félicitations. paní předsedkyně pane předsedo evropské rady paní předsedkyně komise my vnášíme velkou naději v tento nový mandát protože potřebujeme abychom měli v Evropské radě opravdového partnera abychom vyslali jasný signál evropským občanům, kteří nám dali jasně najevo v evropských volbách, co si přeji. A sdílím s tebou tvou vizi, kapacitu vyjednávání, kterou eh, stělesňuješ, teda jistě propůjčí nový směr naší spolupráce, abychom mohli společně pokročit ku předu. Hmm, toto první zasedání Evropské rady, kterému si předsedal, přineslo novinky, co se týče závazku ke klimatu, k neutralitě v roce 2050. Ale na radě jsou státy, jejichž odhodlanost ještě nestačuje pro to, abychom mohli opravdu pokročit. Je dobré mít cíle, to už je kroku předu, ale je třeba, abychom je uskutečňovali. A proto je tak důležité, aby Evropská komise, a už to učinila, předložila návrhy. Je třeba dát také odvahu členským státům, aby dostali této odpovědnosti. Je jasné, že musíme transformovat tento klimatický projekt do příležitosti, chápat ho jako příležitost. I když státy mají různé výchozí body, je třeba, aby boj proti klimatickým změnám byl chápán jako opravdová příležitost. A musí to být také eh, odraženo v víceletém finančním rámci, eh, abychom mohli docílit výsledků v boji proti klimatických změnách i v digitalizaci, to je důležité. A v rámci víceletého finančního rámce musíme vytvořit opravdovou možnost, aby tento rámec znamenal také příležitost a ne pouze vyjednávání mezi jednotlivými čas eh, státy, kde jeden získá a druhý o něco přijde. Eh, v mém případě, eh, tedy podle mého, je třeba dospět k takovým rozhodnutím v, o rozhodování o rozpočtu, když budeme mít ve víceletém finančním rámci opravdové možnosti pro uskutečňování našich politik a ne, tu diskuzi, ne věčně tu diskuzi, kdo z toho něco má a kdo prohrává. Co se týče rozpočtových diskusí, bylo by podle mého názoru chybou měřit, kolik se dává eh, a kolik se dávalo do staré politiky, protože my potřebujeme modernizaci zemědělské politiky, politiky soudržnosti, protože tyto politiky přispívají k uskutečňování těch ambicí, které máme a nelze je umenčovat. Evropský parlament půjde tímto směrem. Rovněž velice silně podporujeme silný evropský rozpočet nejenom díky příspěvkům členským státům, ale je třeba také jasně eh, vyrazit směrem k vlastním zdrojům. Mm, protože je i v rukou členských států, kteří získávají a nebo prohrávají v těchto diskuzích, aby vytvořili opravdové možnosti proto abychom měli opravdový evropský rozpočet pro uskutečňování evropských cílů. A závěrem bych rád něco řekl k Brexitu. Velice litujeme výsledku voleb ve Spojeném království, ale teď je aspoň jasno v tom, co se stane. Evropský parlament dostojí své odpovědnosti, ale také bych rád využil této příležitosti, abych poděkoval kolegům, kteří věří v evropský projekt a kteří to jasně také ukazovali. A mm, je třeba, aby britští občané si uvědomili, že Brexit není konec příběhu, ale že mohou si zachovat důvěru v to, že evropský projekt bude znamenat, že zůstaneme společně s britskými občany a budeme spolupracovat. Děkuji Michelu Barnierovi a děkuji Guy Verhofstadtovi za to, co učinili v těchto vyjednáváních. Stále ještě je třeba leco učinit pro to, abychom dospěli k silné dohodě s našimi sousedy. Děkuji vám. Děkuji, paní předsedkyně Keller, prosím. Milí kolegové, když jednali šéfové státu a vlád v Bruselu, tak v Madridu probíhal COP25. Možná by na přes rok mohli šéfové jet na COP do Glasgow, na COP26 a ukázat význam, který tomuto tématu přikládají, pokud mu nějakou přikládají. Do tomu, že Madrid byl zklamání, jsem ráda, že se EU dohodla na samitu na neutralitě do roku 2050. Je to důležitý krok, ale může to být jenom jeden z kroků kopředu, protože 2050 je sice za nějakou dobu a my si stanovíme cíle, tak to je zatím jenom půlka bitvy. Na čem opravdu záleží, aby ty cíle byly opravdu uskutečněny. Je třeba soustředit se na to, co uděláme dnes proto, abychom těch cílů potom dosáhli když se hovoří o víceletém finančním rámci, tak to je skvělá příležitost, protože evropský rozpočet musí podporovat klimatické cíle a nikoliv je podkopávat. Zatím to ale v tuto chvíli na to nevypadá. Zatím to není v souladu. Je tam stále příliš mnoho škodlivých dotací, příliš málo peněz, které se dává na biodiverzitu a klimatické změny. Tedy doufám, že se tady něco opravdu změní ve vztahu klimatu a rozpočtu. Hovořili jsme o polské vládě. Ona se izolovala tím, že se nepřidala k cílům a 70 Poláků jako takových ty cíle podporuje. Tak já doufám, že polská vláda změní svůj názor. Čím později totiž se pustíte do toho přechodu, tím těžší to bude a klimatická změna se na ničích eh, hranicích nezastaví. Brexit je a zůstane tragédií ale není to konec. My nikdy neopustíme své britské přátele, nikdy na ně nezapomeneme. A kdo ví, jednou třeba možná budeme moci říci, vítej zpět Velká Británie, vítej doma. Grazie. Děkuji. A nyní má slovo pan Anemans. Eh, Děkuji, pane předsedo Ano, mnohé plamené projevy tady zazněly a já tady vzpomínám a chci poděkovat. Teď tady máme tedy již druhého Belgičana, který předsedá radě. Tedy dobrá, já bych vám rád trochu pokazil vaši dobrou náladu. Všichni jste vítali Macrona a pak ale eh, změnil se a padl celý ten systém špicn kandidátů. On chtěl mít frankofonního člověka, eh, francouzsky hovořícího předsedy rady. A vy si říkáte, Belgie je složitá země, vezmeme tedy belgického premiéra, to bude dobrý manažer EU. Ale i tady se mílíte, protože Belgie je jedna ze zemí, kterou můžeme politovat, hlavně co se týká rozpočtu. Pan Michel předložil rozpočet s dluhem 20 miliard. Máte opravdu tedy pocit, že zpráva Belgie je v pořádku? No mnozí belgičané si to nemyslí. Belgie je v politickém chaosku a ten trvá již 65 let. Takže to jsme mohli taky před pár dny oslavit a nikdo z Belgičanů neví, jak to bude dál, jakou budeme mít vládu. Měli jsme vládu, pak byly volby a po volbách teď se objevila analýza, že vlastně potřebujeme další volby a v tu chvíli máme vlastně jenom zprávu a máme menšinovou vládu, která funguje téměř diktátorským způsobem. A máme tady stále tuto uší unii, takže jste teď do čela jmenovali člověka, který si přeje masovou imigraci, nechal úmyslně padnout vládu, aby mohli jet do Marrakeše podepsat ten migrační pakt. Teď budu hovořit anglicky, kolegové. Váš takzvaný předseda rady není sjednotitel, ale je to spíš varovný zvon politického chaosu. My, naše frakce ID, jsme pro evropskou spolupráci, ale jsme rázně proti vašemu stále bližšímu zbližování ten, tedy my doufáme, že Charles Michel bude stejnou katastrofou pro Evropskou unii, jako byl i pro Belgii. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Rada diskutovala o mnoha důležitých záležitostech. Já musím říct, že teď konzervativci opravdu vyhráli 365 konzervativních poslanců bylo eh, zvoleno do parlamentu s velkou většinou. Je to tedy velké vyjádření důvěry i Borisy Johnsonovi jako premiérovi a je to silný mandát pro to, aby dokončil Brexit. Je to také rázné odmítnutí socialismu, který navízela hlavní opoziční strana. Doufám, že už dlouho nebude ochota v unijních institucích aby akceptovala, když pár lidí zamává modrými vlajkami, nebo vůdci přijedou do Bruselu aby jenom reagovali na vaše slova. Evropská unie a Spojené království vypracují eh, o dohody o volném obchodu a rozpracují své přátelství v mnoha ohledech. To znamená, že společně vytvoříme nové partnerství mezi přáteli suverénními zeměmi a budeme společně reagovat na společné výzvy. To je velký projekt pro rok 2020. Já bych rád poděkoval paní předsedkyni von der Leyenové za pozitivní komentáře a děkuji i za pozitivní komentáře ostatních kolegů. Je totiž zájmu nás všech, abychom dokončili, eh, završili dohodu o odchodu to čeká sněmovnu u nás v tomto týdnu, tak abychom mohli odejít 31. ledna. Doufejme, že tady bude dostatek dobré vůle a pak dosáhneme rychlého pokroku v rozvoji našich budoucích vztahů. Dosáhneme i dobré dohody o volném obchodu tak aby všechny mohly vstoupit v platnost koncem roku 2020. To musí být náš společný cíl. Znám Michela Barniera, vím, že přistupuje ke svému úkolu v tomto pozitivním duchu a je připraven udělat všechno pro to, aby dodržel harmonogram a já věřím tomu, že to bude pro náš proces užitečné a všem vám přeji krásné Vánoce. Děkuji. A nyní pan Papademoles, prosím. Děkuji mnohokrát a pane předsedo, Vítejte eh, v Evropském parlamentu. Jste tady v, tomto, v této funkci poprvé. Má politická skupina se velice odlišuje od vašich politik ale jsme dalece vzdáleni extrémní pravici v parlamentu. Máme, klademe ve vás velká očekávání. První záležitost, kterou se musíte zaobírat, kterou se musí zaobírat rada, je zastavit blokování, když Evropský eh, parlament žádá o překonávání, protože tady máme řadu témat, která, na který má komise i parlament stejný náhled, a pak je to zablokována v radě. Je to důležité pro celou naší politickou skupinu i pro mne jako řeka. Pane Micheli, nestačí pouze vyjadřovat slovy e, agresivní postoj Erdoganu, který ohrožuje stabilitu míru v regionu. E, je třeba, kdo ohrožuje Řecko a Kypr a kdo eh, eh, velice agresivně postupuje vůči citlivým oblastím. Nestačí jenom slova deklarovaná, my potřebujeme sankce. Eh, hovořilo se o tom v červnu a v říjnu ještě to nebylo implementováno. Proč ještě nebyly tyto sankce implementovány? A za druhé, pro dosažení cílů projektu von der Leyen týkající se sociální soudržnosti, eh, ekologické politiky, inovace a společné zemědělské politiky. Na to všechno jsou potřeba peníze, fondy. A velká většina parlamentu řekla, že potřebujeme 1,3 miliardy evropského HDP. My v mé politické skupině bychom chtěli dosáhnout ambicioznějších cílů eh, v agendě klimatu. A my to navrhujeme. Eh, Evropský parlament to navrhuje. A je to velká většina poslanců ale rada všechno škrtá. 30% a v oblasti regionální koheze 27% eh, v sociální ekonomice eh, pro Erasmus procent také škrty, 48 v Erasmu, ve srovnání s návrhem parlamentu 56% pro Connecting eh, European Facility. A když srovnáme vaše návrhy s, eh, pro nový rozpočet pro, v rámci víceletého rámce, no tak je to méně. Vy tady navrhujete pouze navýšení pro migraci a je třeba navýšit prostředky také v oblasti bezpečnosti, ale já se táži, kde je tedy rovnováha. Vidíme vás, že pokra... my chceme, abyste se konečně věnovali těm skutečným problémům, protože všechny ty nádherné návrhy paní von der Leyen týkající se klimatické agendy a sociální soudržnosti zůstane pouze prázdnými slovy. Potřebujeme, aby rada jednala. Děkuji a teď za nezařazené, nezařazené pan Heaver. I stand today as a very... Stojí tom dnes jako hrdý angličan vedle Nigela Faráže. Jsem hrdý na své kolegy ze strany pro Brexit. My jsme bránili britskou demokracii. Jsem pišný hlavně na britský lid, který jasně hlasoval ve volbách a podpořil odchod z EU. Vy jste nepodporovali ryt při vyjádření jeho svobodné vůle. Teď začneme psát novou kapitolu v historii naší skvělé země. Naše hranice, naše peníze, naše zákony. Budeme uzavírat dohody o volném obchodu, jak budeme chtít. Pro Británii po Brexitu je budoucnost světla a jasná. A prosím, respektujte to. My jsme rádi, že jsme si konečně vzali do svých rukou zpět kontrolu svých věcí. Děkuji. Paní Hibner, minuta 30. Uh, vážení kolegové bylo by dobré jednou od vás slyšet, eh, kde je váš politický prostor, kam půjdete, až opustíte Evropský parlament. Vážení předsedové, vážený pane eh, Michele Barniere, nám už je jasné, že Britové odejdou eh, z Evropské unie uspořádaným způsobem na konci ledna stanou se třetí zemí. To je znovu okamžik, kdy opakujeme, respektujeme to, ale je nám to líto a doufáme, že přátelství přetrvá. Evropský parlament eh, bude pracovat na tom, abychom ukončili svoji část eh, procesu odchodu. Teď se musíme dívat do budoucnosti. Bereme na vědomí strategickou volbu britského premiéra omezit se pouze v přechodném období na domácí legislativu. Bereme to vážně, ale tímto způsobem to ustanovení v dohodě, které jsme, kterou jsme projednali, bude zablokováno. Takže to je k tomu jednání v dobré víře. EU se připravovala na tu na ten úkol, který před námi stojí. Těšíme se na konstruktivní jednání, protože chceme uzavřít ambiciozní dohodu. Náš vyjednávací mandát bude vycházet z politických deklarací, na kterých jsme se společně dohodli mezi EU a Spojeným královstvím a doufám, že s těmito deklaracemi se nám podaří uzavřít tu nejhlubší a jedinečnou dohodu, kterou jsme kdy uzavřeli s třetí zemí. A snad budeme společně řešit globální výzvy a budeme mít opatření, která budou na stejném základě. Nesmíme zapomenout, že zároveň s jednáními tento parlament eh, bude vynakládat velké úsilí na to, aby zajistil plné uplatnění dohody o odchodu a budeme dohlížet na to, že budou dodržována práva občanů. Děkuji. Děkuji, byla zde modrá karta od paní Grapíny, ale já v této chvíli řeknu, že už nemůžeme přijímat modré karty. Paní Grapiny, je mi líto, nemůžete, nemáme tady modré karty, chybí nám čas, takže se prosím držte řečnické doby. Budeme mít dokonce problém s catch ale zatím ještě ne. Takže na minutu a půl má slovo paní Bonafé. Děkuji, paní předsedkyně. Slyšeli jsme tady důležitá slova ze strany předsedy rady, především pokud je o Green Deal. Vítáme to, že rada ve svých závěrech i přes odpor Polska podpořilo cíl dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050 v souladu s pařížskými dohodami. Jsme přesvědčeni o historickém významu zeleného údělu nejen pro ochranu životního prostředí, ale také pro kvalitu života a hospodářský růst v Evropě. Green Deal už dosáhl prvního výsledku reálná ekonomika, infrastruktura a potřeby občanů jsou konečně v centru zájmu. Poté, co jsme se leta zaměřovali pouze na rozpočet, na deficit v rozpočtech členských států. Ale jsou zde i stinné stránky, investice a jejich financování. Nemůžeme se přesvědčovat pouze slovy, pane předsedo, potřebujeme fakta. Očekáváme, že se rada jasně zaváže k prostředkům na financování zeleného údělu. Víceletý finanční rámec musí být na úrovni všechny výzvy, která před námi stojí. A musíme také čelit otázce paktu růstu a stability. Musí dát členským státům možnost eh, z tohoto deficitu odečíst eh, investice, které nám pomohou dosáhnout cílu zeleného údělu. Paní von der Leyen ukázala odvahu a vizi, ale pokud nepodpoří hlavy států a vlád, eh, tak to bude velmi těžká cesta. Děkuji. Děkuji. Pan Ferhofstadt na dvě a půl minuty. První věc, kterou chci říct eh, panu Anemancovi, že to, co řekl, je skandál. Já jsem pišný na tohoto předsedu rady, mm, na rozdíl od těch všech hloupostí, které jste tu vy vykládal. A pokud si myslíte, eh, že něco je menšina v Belgii, tak to je skupina kolem pana Anemance a všichni ti separatisté. Panu Farážovi a jeho skupině chci říct, že oni dělali velký rámus na to, aby měli eh, několik málo míst v britském parlamentu. Každý tady říká, že my budeme postrádat britské kolegy, liberální demokraty. Já rozhodně nebudu postrádat brexitýry, já ne. Když jsem tohle řekl, tak milí kolegové, tento parlament musí vyslovit souhlas. Vím, že každý říká, a to bude automatické, protože tak to prostě je. My jsme předpokládali, že ta procedura skončí 29. ledna na plénu, ale v mezičase je problém, který se musí vyřešit. Já jsem dostal od britských voleb stovky a stovky dopisů a e-mailů od britských občanů, kteří žijí v Evropě, kteří se bají, bojí o svůj budoucí statut a kte- dostal jsem stovky mailů od občanů EU, kteří žijí v Británii a obávají se o svůj budoucí status a já si myslím, že tohle musíme vyřešit nejdřív, dřív, než vyslovíme souhlas s touto smlouvou o Brexitu. A to proč, kolegové? Občané, ani britští, ani evropští se totiž nesmí stát eh, obětí této nepříliš moudré volby Brexitu. Chci apelovat na britského premiéra, na Borise Johnsona aby byl po svém vítězství velkorysý a aby všem evropským eh, občanům a britským občanům žijícím na kontinentě, aby jim poskytl plná práva tak, jako mají teď, automaticky všem. Žádné když a pokud a jestli, jak on vždycky říká. Také vám chci říct, že stále více lidí se vrací, a tím už budu končit, vrací k dalšímu problému toho evropského asociovaného občanství pro Brity, kteří mají pocit, že jsou Evropany. A myslím, že bychom této žádosti měli naslouchat otevřenýma ušima. Děkuji, pan Eichhout, jedna minuta 30 vteřin. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve vítám eh, předsedu Michela. Byla to vaše první rada a byly tam ty téměř jednomyslné závěry týkající se eh, neutrality, klimatické neutrality, ale před vámi je velice důležitá diskuse o rozpočtu, o víceletém finančním rámcu a možná pro některé země, které vždycky hovojí, hovoří o klimatu a klimatických ambicích a jedna z těch zemí je má země, možná klimatická akce znamená, že musíte také udělat něco s těmi penězi. Takže možná Nizozemí, Dánsko, Švédsko, eh, Finsko, Rakousko, Finsko až přestane předsedat, možná přeloží své ambice do vyššího rozpočtu, které by mohl, který by mohl pomoci k tomu spravedlivému přechodu na čistou klimatickou ekonomiku. Další věc, Máte teď asi rok a půl na tom, aby se začalo hovořit o těch cílech do roku 2050. Máme rok než se pojede do Glasgow hovořit o cílech pro rok 2030 a mezi tím bude summit s Čínou. Jak hodláte zajistit, že rada bude připravena na rostoucí cíle 2030 než budeme mít v Lipsku onen summit s Čínou. To bych rád slyšel. To je bude totiž opravdová výzva a doufám, že vám v červnu budu moc pogratulovat k tomu, čeho se tam dosáhne. Děkuji. Teď pan Bej, minuta a půl. Děkuji. Paní předsedkyně komise, pane předsedo rady, dnes je to tedy takový tanec eh, těch, kteří prohráli. Guy Verhofstadt i další tady litují demokratické volby britského lidu. Je to pro vás takový úpadek. Vy, kteří v evropských institucích jste manévrovali vším, čím se dalo, abyste zabránili Brexitu. Vy, kteří jste se někdy snažili za každou cenu prosadit text, který byl objektivně proti vůli lidu. Text, který byl proti zájmu Velké Británie a pochopitelně nepřijatelný pro House of Commons. Jedná se o dvojí vítězství Borise Johnsona demokratické vítězství. Respektuje se referendum z roku 2016, volba svobodného svrchovaného lidu a také formalizuje odchod z, Evropské unie, ale je to také politické vítězství. Spojil lid a dal své politické rodině největší volební úspěch za posledních 30 let vystoupil proti takovým věcem, které se týkají migrace, globalizace a tak dále. Boris Johnson bude hájit britské zájmy se svou odvahou a vytrvalostí, kterou u něj známe. Velká Británie je partnerskou zemí, ale my musíme být schopni hájit evropské zájmy a nebát se konkurence. Ta existuje i uvnitř Evropské unie mezi našimi zeměmi. One minute, Mr. Lundgren Lundgren, jedna minuta. Děkuji, pane paní předsedkyně. Nejdůležitější téma Evropské unie, eh, která velice ovlivnila evropskou diskusi, eh, nám dnes umožňuje eh, nechat za sebou všechny tyto otázky. Nelze zapomínat totiž na nové problémy, na problémy osob, které